Ano, takže pokud tu máme všechny účastníky klíčové, můžeme obnovit zasedání. Rozhodnutí koordinátorů všichni pochopili, že koordinátoři se tu nebyli, čili přejdeme k um, práci o výkonnostních normách emisních pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Přečteme si, tedy je, zodpovídá za to kom, výbor Envy a slovo má paní Revodalon. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko, které tu dnes předkládáme, vychází eh, z, tedy respektuje tu logiku komise. S tím, že ovšem posiluje některé cíle a obnovuje eh, ten princip bonus malus. Je důležité eh, zrušit ten parametr té užitkovosti, protože to může podporovat ty těžší vozidla jde o to, že musíme respektovat technologickou neutralitu, ale abychom umožnili automobilovému průmyslu eh, zůstat eh, eh, také konkurenceschopný. Jinak nás převálcují zjiští výrobci. Emisní testy musí být rovněž posíleny, musí být robustnější, musí to být skutečně test emisí v reálném provozu. A nemůže to být jenom u výfuku Eh, takže musí se vytvořit jasná metodika výpočtu všech emisí z vozidla v průběhu celého životního cyklu. A to může mm, v průběhu bude tedy revize textu v roce 2024. Jsou tady eh, p, mm, eh, také tedy průmysl musí do roku 25 jasně nastoupit na cestu snížení emisí, protože jinak nebude žádný nový eh, standard eh, mezi, eh, pro CO2 Eh, do, mezi roky 21 až 30, eh, což je, eh, by bylo naprosto nepřípustné z hlediska klimatických změn. Musí se dramaticky změnit náš průmyslový model, to nebude jednoduché a vyžádá si to čas. Takže je správný přístup komise, který vychází z přístupu balíčkového. Musí to být totiž sladěné celkově s nastartováním alternativních paliv, ale také akčním plánem pro baterie který se očekává 16. května. Potřebujeme také celkovou eh, práci pro všechny zaměstnance, protože mm, se hovoří o tvorbě nových pracovních příležitostí, ale situace bude těžká v těch eh, samotných eh, provozovnách, továrnách, ale nová mobilita už tu je, takže Evropa musí mít jasnou perspektivu nesmíme nechat nikoho stranou a zároveň nestratit eh, globální konkurenceschopnost. Čili to je vše z mé strany a eh, samozřejmě ráda vyslechnu stínové zpravodaje. Děkuji za vaši stručnost a výstižnost, to bylo vynikající. A slovo dostane pan Salini za EPP. Pane Salini, má, máte slovo. Mm, Děkuji. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl být stínovým zpravodajem za EPP v rámci tohoto tématu, jak na výboru TRAN, tak na výboru ITRE. A musím říci, že je tu celá řada prvků, ohledně kterých se budeme muset dokázat dohodnout, i když víme, že nevycházíme ze stejného základu a východiska, já i paní zpravodajka. Nicméně, jak jsem zaznamenal v rámci debaty na výboru ITRE, myslím si, že ty návrhy paní zpravodajky nám vyhovují v první řadě proto, že správným způsobem podle našeho názoru vynakládá s tou otázkou technologické neutrality a také to považuji velice v souladu s tou, řekneme, věrností zachování toho kritéria technologické neutrality, co se týče těch opravných faktorů a že se tu bere v potaz také přispění, které alternativní eh, paliva mohou tady mít, když se snažíme dosáhnout naplnění těch eh, výsledků pařížské dohody nebo závazku. A co se týče témat revize těch e, průběžných cílů, tady komise navrhovala 15 následně 25 a v roce 2030 zhodnocení vývoje. Myslím si, že Ehm, to je nadměrné a hledisko paní zpravodajky. My jsme se už snažili o tomto diskutovat u jiných příležitostí a možná tady bychom se mohli snažit eh, zabránit nějakým narušením toho systému eh, průmyslové výroby. V podstatě by to mohlo úplně negovat tu možnost eh, dosáhnout plnění cílu pařížské dohody. Jak eh, se již stalo v roce 2007, vlastně eh, nákupy eh, vozidel klesly o 4 Nicméně nákup vozidel benzínových automobilů se navýšil. To znamená, změny i když samozřejmě naším hlavním záměrem, nebo ten hlavní záměr je správný, tak na ty cíle musíme nahlížet reálně a koherentně, protože narušit nebo zničit celý ten průmyslový systém díky o záměrům, které stanovíme nějak nereálně, tak to bude mít jasný negativní dopad na občanskou společnost. My navrhujeme takový postupný přístup, postupný postup, který umožní politikům uh, že zajistí občanům, ano, hodláme splnit ty cíle pařížské dohody, závazky z Paříže, zároveň tu máme celý, celou tu síť, ten řetězec eh, výroby od těch velkých továren až po ty nejmenší dodavatele kteří by pak viděli, že prostě za několik let jejich produkty eh, nebudou vůbec eh, mít umístění na trhu. Spotřebitel jasně takovou situaci nebude přijímat a nebude se snažit eh, kupovat auto, které vlastně ani nechce, nemá o něj zájem. Takže musíme se snažit vytvořit určitou rovnováhu. Myslíme si, že ten návrh komise je dobrým východiskem, takovým pozitivním základem. No a musíme se snažit uspůsobit ty naše požadavky, které někdy mohou být až příliš ambiciozní, příliš velké sny a snažit se opravdu jít cestou držitelného rozvoje. Děkuji a za EKR pan Tošinovský. Hmm, děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě také chtěl jako kolega Salini ohodnotit eh, velmi rozumný a realistický pohled paní zpravodajky. Moc se mě ten, s tím stupním slovem se mě to moc líbí. Také si myslím, že eh, musíme být velmi opatrní při eh, přílišném zrychlení a tlaku na na ekonomiku automobilového průmyslu, protože to patří k jedním ze základů, a na druhé straně rozumím určité snaze eh, zpřísnit některé, některá kritéria. Také jsem spíš příznivcem toho návrhu eh, komise, pokud se týče o emise CO2 a eh, myslím si, že ten návrh paní zpravodajky je k diskuzi a vidím tady prostor Eh, že můžeme najít velmi rozumné, rozumné řešení a co se s tím týče. Stejně tak s ní eh, velmi souhlasím eh, s udržením a ochranou určité technologické neutrality. Myslím si, že není nikdy, v historii to nikdy se nestalo, že by když politici příliš určují technologický směr a neurčuje to trh, často dochází k docela drastickým dopadům, nebo docházelo k drastickým dopadům, proto velmi vítám její přístup, abychom technologickou neutralitu dodržovali i s vědomím toho, že některé systémy se nám líbí. Já eh, si myslím, že zůstává ve hře i z hlediska ochrany životního prostředí, spalování zemního plynu nebo pohon na vodík. V této chvíli úplně nevíme, kterou tou technologií se svět videa možná se objeví v rámci toho tlaku na automobilový průmysl zcela eh, jiné nepředvídané řešení, včetně toho, že eh, se může objevit skutečně přelomový, eh, přelomový objev z hlediska bateriových systémů, pak, pak je to úplně standardní řádný prostor. To, co je pro mě trošku otázkou, je zmiňovaná agentura, která by měla dohlížet Nevím, jestli, jestli to patří agentuře a je to určitě zase jedna z dalších eh, částí, do které bychom měli velmi pečlivě prodiskutovat, eh, abychom nezatížili až přílišnou administrativní zátěží celý, celý tento proces. Jinak ten návrh eh, se mně velmi líbil a zdá se mně realistický, rozumný a i s vědomím, že některé věci budeme ještě řešit možná pozměňovacími návrhy, ale e, celkově ta zpráva, myslím si, je velmi, velmi dobrá a chtěl bych paní zpravodajce poděkovat. Merci. Děkuji, pane Tošenovský. A za Alde pan Radoš předsedající. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že silniční doprava představuje 25 celkových emisí CO2 a od 90. let toto procento stoupá, osobní vozidla, stejně jako nákladní vozidla, představují 73% podíl. To prokazuje důležitost této směrnice a vyžaduje si to podporu této obecné logiky. Nicméně, co se týče posílení těch povinností ze strany členských států, aby poskytovali důvěryhodná data a data o skutečných emisí spíše než těch laboratorních emisí, to podporujeme. Stejně tak podporujeme taková vozidla, to, že vozidla, která mají vyšší emise, by měla být penalizována a myslím si, že tu nebyl dán dostatečný důraz na přispění alternativních paliv, paliv nové generace a obecně paliv s nižšími hodnotami emisí. Takže tady bych podpořil ty návrhy, které jdou tímto směrem, tedy zahrnout tyto druhy paliv. Tak, aby tento návrh byl lépe propojen s jinými legislativními texty. Pozměňovací návrhy, které předložíme, budou směřovat k větší míře propojení mezi směrnicí a nařízením. A co se týče těch ambiciozních cílů, které stanovuje zpravodajka, tedy že do roku 2090 by všechna vozidla měly mít nulové emise, to je velice ambiciozní, stejně tak jako snižování emisí z 15 v roce 2025 do 20 pro osobní vozidla a do, dva, do roku 2030 eh, z 15 na 50 pro osobní vozidla. Tady tomu jsme ještě otevřeni diskuzi. Děkuji. Pan Dalande? Děkuji vám. Pane předsedo? Děkuji za eh, vítaný návrh. Hovořím za Base Aikauta, který bohužel se nemohl dostavit. Evropa musí investovat do čistých automobilů, pokud chce zůstat eh, na čele boje proti klimatickým změnám, ale zároveň samozřejmě musí chránit pozici automobilového průmyslu. Momentálně zaostávám, zatímco Kalifornie, Čína a Japonsko eh, se získávají náskok. Je důležité udržet dlouhodobou evropskou konkurenceschopnost a na, návrh komise je nedostatečný v tomto smyslu. Potřebujeme eh, skutečně vyšší ambice kompatibilní s Paříží. Pokud jde o průměrné eh, emise, 45% eh, cíl snížení by měl být stanoven do roku 50, 25 tedy, a pak by měl být až 75 do roku 30. Možná se to zní být příliš radikální, ale uvědomme si, že je to pouze nano, pro nové automobily, nikoli pro všechny. Je to ambiciozní, ale je to proveditelné. Eh, Volvo oznámilo, že plánují do roku 2025 eh, prodávat 55 eh, svých automobilů, ehm, tedy že budou elektromobily. Přesně takové ambice potřebujeme. Musíme eh, eh, také eh, zajistit investice do nabíjecí infrastruktury. Podíl my měli bychom mít určitý závazný podíl automobilů s nulovými emisemi. To by zajistilo také určitou investiční jistotu pro nabíjecí infrastrukturu, abychom eh, dospěli k prostředí s nízkoemisním nebo bezemisním eh, prostředím. Potřebujeme samozřejmě i nové dovednosti. A já jsem přesvědčený, eh, že náš průmysl může prosperovat v této transformaci a můžeme vyrábět a vyvážet tato auta budoucnosti. Děkuji. Paní Kilone Zagove. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych v první řadě chtěla velice poděkovat paní zpravodajce za velice dobrou kombinaci nejrůznějších eh, témat. Myslím si, že je to výtečná práce. Ovšem vždy existují možnosti, jak to ještě vylepšit. A myslím, že bychom měli velice opatrně zvážit eh, ty technologie, které se využívají, které se mohou v budoucnu využívat a také, že je tu propojení na oblast paliv. Nyní bych si Přála, aby se více prověřil životní cyklus různých vozidel. My tu eh, se, se nyní zabýváme hodně emisemi při užívání vozidel, ale také je důležité vědět, eh, jaké množství energie se spotřebovává při jejich výrobě a jak to je v průběhu celého toho životního cyklu eh, vozidel, kolik energie je na to vynaloženo a odkud ta energie pochází. Také nás zajímá otázka odpadu, biopaliva, záležitost, která je na to napojena, a pak eh, A pak eh, celá ta nová oblast nových druhů paliv eh, mezi těmi biopalivy. To znamená, a nyní eh, hovoříme hodně o těch elektrických vozidel, vozidlech, ale důležité je si uvědomit celý ten cyklus, otázku energie. Je to opravdu velká potřeba mít ten Eh, obrázek takový rozšířený, spadá do toho celá řada eh, témat a situací a je třeba na to nahlížet z dlouhodobého hlediska. Takže dobrá práce a těším se na další spolupráci s vámi všemi. Merci, Madame Kilonen. Paní Kilonen. Slovo dám dalším poslancům, kteří se přihlásili. Děkuji paní zpravodajce, drahá Kristin, eh, já vám blahopřeji za kvalitní zprávu. Jsou tu určité aspekty, které možná zacházejí až příliš daleko. Zmíním některé z nich. Myslím, že nepotřebujeme Evropskou agenturu pro prověřování uh, Eh, provozu na silnicích. Dospěli jsme k dohodě, že takovou agenturu nepotřebujeme, takže bychom se neměli zasměšňovat tím, že se k tomuto tématu vrátíme. Za druhé, jsem přesvědčen, že je dostačující stanovit cíl do roku 2030, že nemusíme mít nějaký eh, cíl eh, mezidoby na rok 2025. Ano, přejeme si zabezpečení pro plánování našeho průmyslu, zároveň chceme stanovit ambiciozní cíle. Víme, že je zapotřebí tedy pohlížet eh, i na ten dlouhodobější horizont. Tak mne těší, že i komise se hodlá zamýšlet nad možností pobídek. Samozřejmě, že my jsme pro snižování a úplné odstranění emisí do budoucna. Ovšem, v první řadě eh, je zapotřebí, aby tu bylo opletní, kompletní vybavení pro vozidla a pak teprve se zamýšlet nad tou ekologickou stopou. Ty stávající eh, vybavení, ten eh, palivový motor, Um, ty by vlastně um, měly být pomalu mm, proměňovány tak, aby se stávaly zelenějšími a zelenějšími. Samozřejmě přejeme si dosáhnout úrovně uh, technologické neutrality, to už tady zaznělo, také si přejeme uh, změnit ty měřící přístroje a možnosti poměřování emisí CO2 Víme, že je tu celá řada vozidel, která jsou již použitá, která mají velké emise. Já vielen Dank. Děkuji, pan Píper. Děkuji. Pár stručných poznámek. Podporuji všechno, co právě řekl pan Koch. Takže mám malou sympatii, pokud jde o tu agenturu, ale jinak bych eh, podpořil ostatní argumenty pana Kocha. Pokud jde o zelené a Volvo, Volvo pořád mluví o tom, jak chce být zelené, ale ještě eh, nevyrobilo žádný pořádný ani elektromobil. Takže já myslím, že je trošku, to trošku předčasné. cíle, které eh, tu jsou, pokud jde tedy o postihy, to je možná, je to možná trochu přehnané. Pokud chceme směřovat k elektromobilitě, tak pak ehm, jistě můžeme mít elektrická eh, auta, to ano, ale uvědomme si, že 5 elektrické energie pochází e, z černého uhlí, z e, tepelných e, černouhelných elektráren, takže nevím, co na tom je zeleného. Pokud chceme stanovovat ty prahové hodnoty, no tak pak si musíme uvědomit, že musíme to udělat tak, aby ta zelená energie zapadala do toho celkového obrázku jinak bychom mohli dosáhnout v podstatě opačného účinku, než co si přejí ti e, zelení environmentalisté. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci. Myslím si, že je velice koherentní tu nahlížet na výsledky splnitelné do roku 2030 v rámci tedy těch závazků Evropy jít cestou snižování emisí. Samozřejmě, že co se emisí týče, tady musíme brát v potaz také chování občanů. Víme, že evropské trhy jsou velice rozlišné mezi sebou. V některých členských státech bude možné zavést systémy pobídek, zatímco v jiných státech alespoň nyní nejsou podmínky pro něco takového. Takže by bylo dobré, Kdyby se v danou dobu eh, mohla provést taková analýza ohledně toho rozšíření vozidel poháněných alternativními druhy paliv, a nahlížet na to také ve světle technologického vývoje. Myslím si, že tímto způsobem můžeme dosáhnout splnění ambicioznějších cílů. A na závěr ještě eh, k tomu srovnání těch eh, osobních vozidel a užitkových vozidel. Myslím si, že to jsou naprosto odlišné sektory, takže by možná bylo dobré, kdyby i tady existovalo nějaké rozlišení. Děkuji, pan Kramer. Děkuji. Také já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Pan Radoš již poukázal na to, že eh, doprava je zodpovědná za 30 emisí CO2 a to byl jediný sektor, který se od těch 90. let navýšil, co se emisí týče, protože jsme ji dlouho ignorovali. Ale, pan Salini, vy nemáte pravdu. Vy říkáte, že by bylo lepší mít auta dýzlová než benzínová. Co z toho ovšem eh, vzniklo? Eh, Eh, diesel byl levnější, auta stěžkla a zvětšila se a, a ten poměr eh, oproti eh, tomu, co bylo před 30 lety, je dnes negativní. Kromě toho ještě vznikl problém s mikroprachem a s emisemi oxidu dusíku. 6 tisíc předčasných úmrtí za rok je způsobeno emisemi oxidu dusíku. To znamená, že v Německu subvencujeme předčasné úmrtí 6 tisíc lidí touto dotací dýzlu. A, a navzdory tomu eh, velkému eh, skandálu z eh, dýzlu a tomu zločinu se nic nezměnilo a ta subvence dýzlu bude a, a i, i když ta bilance je tak negativní i když železnice profituje z levnější nafty, tak je pro odbourání té dotace, protože je to, protože je to kvůli konkurenci se silniční dopravou. Co, my nevíme, co bude za deset let, jestli to budou baterie, palivové články, jak se to vyvine u nákladních aut. A proto musíme zvažovat životní cyklus, výrobu, užívání a především recyklaci. A to eh, stále otázkou, co bude nejlepší. My chceme nejlepší výsledky. Eh, rozhodující je, eh, co z toho potom vznikne vzhledem k celému životnímu cyklu. Myslím si, že všechno to jsou ještě takové překlenovací technologie. Tam má pan Pípr eh, výslovně pravdu. My jsme v Německu eh, hrdí na 30% eh, obnovitelných energií, ale kdybychom všichni měli energii, elektroauta, tak odkud přijde ten prout? Ne ze zásuvky, ale z uhelných elektráren. Eh, a potom bychom měli čistá auta v úvozovkách, a která by jezdila na tuto špinavou energii elektrickou. Takže eh, musíme se na to dívat eh, ze široka. Na poslední věc, co říkal Dieter Koch, 2030, ne 2025, to dobře víme. Ty dlouhodobé cíle jsou vždycky pěkné, ale když neuděláme ten první krok, eh, tak ten druhý ani eh, třetí nezvládneme. Potřebujeme krátkodobé eh, cíle, můžeme se bavit na, o jejich výšce, ale říkat, že máme 12 let času poté, co automobilový eh, průmysl eh, eh, se, si bral čas v pomocí podvodů a v trestné činnosti, tak a nikdo za to teď nesedí, jenom ve Spojených státech. To je také státoprávní skandál v Německu a v Evropě. Proto potřebujeme krátkodobé cíle, abychom ty cíle naplnili a opravili chyby minulosti. Děkuji. Merci. Děkuji, pane Kramer. No, já jsem se také zapsal. Dovolil bych si pár úvah. První je, že navzdory navýšení výko- zvýšení výk- environmentální výkonnosti vozidel za úplných 15 let, to je něco, co je neodiskutovatelné. Je tu méně emisí, ale situace se přesto zhoršila. Proč? protože se prostě zvětšila uh, hustota uh, dopravy a množství těch vozidel. Čili máme tu tu hrubou výkonnost, globální těch vozidel a pak určité společenské problémy, problémy chování. To se eh, nás rozhodně týká třeba emise automobilů, která vydává třeba 90 gramů na kilometr. Jde o to, jestli v tom vozidle je jeden člověk, řidič, a nebo pět osob. Já vím, že tohle je těžko měřitelný parametr, ale je tu určitý parametr společenský. Vytíženost těch vozidel, to je zásadní když jezdím vždycky sám, tak samozřejmě škodím víc, než když existuje spolujízda a tak dále. Když naslouchám dnesní diskuze, stejně tak jako včera na ITRE, tak jsou tu tři cíle, které si tak trochu konkurují, ale které jsou ve stejném nařízení. Environmentální cíl, technologický cíl a ekonomický cíl. A je to jako kdybychom měli tři pedály. Čím víc e, šlapeme na jeden, tím hůř to jde na druhé straně. Čili například, když se zaměříme jenom na environmentální otázky, tak e, bude hrozit riziko e, ekonomické. Nebo zase, když to bude příliš náročné, může být příliš těžké pro, pro průmysl se tomu přizpůsobit. Takže jsou tu určité konceptuální problémy a někteří samozřejmě jsou zaměření spíš extrémně na ty environmentální otázky, jiní zase na ekonomické. A musíme, musíme vzít potaz ehm, to, co navrhuje komise. Uvědomit si, že prostě tímhle modifikujeme předchozí nařízení, ale zapadá to do určité kontinuity. Čili chceme, aby tady byl určitý zlom, jak to někteří z vás navrhují. Tam, kde počítáme eh, gramy, abychom šli z 30 na 75, to je pak takové, jsou to taková zlomová řešení. Takže musíme správně zdůvodnit, jestli si situace opravdu zaslouží eh, nějaký takovýto radikální eh, předěl. Já si vzpomínám na diskuzi před několika lety, 7-8 let, když se hovořilo o tom, jak, budou, jak bude startovat prodej elektrických vozidel, že od roku 2015 už to bude geometrickou řadou stoupat. A to se úplně nestalo. Takže musíme, pokud jde o předpovědi, dávat trochu pozor. Zmínili jste tu technologickou neutralitu, několik z vás a e, s tím souhlasím. Ale jsem překvapen, protože ta podmíněnost je velice složitá. A je ta, ta podmíněnost je každopádně velice důležitou součástí té eh, ekonomické struktury. Možná bychom k tomu měli přistupovat eh, možná trošku eh, méně nepružně. No a agentura, já nevím, já samozřejmě, já spíš podporuji tu agenturu. Bylo to pozitivně odhlasováno na výboru EMIS. A na plenárce to bylo těsně. Takže neměli bychom zoufat, snad, tam dospě, snad tomu dospějeme. Pak je tu ještě problém infrastrukturního charakteru. To také někteří z vás zmínili. To znamená infrastruktura, která umožní novým vozidlům eh, nabíjet nebo nějakým způsobem eh, čerpat nové palivo. Když se změní u těch například elektrom, elektromobilů, tam ta infrastruktura mění úplně všechno. Když se podívám na, podívám na první generaci, na ten dojezd, tak eh, tam bylo maximum 120 kilometrů, no tak tam samozřejmě musí být každých 100 metrů nějaká nabíječka. Ale pak, jak už, jakmile už budeme mít několik set kilometrů, tak tam je důležité, aby byla, aby byla možná, aby bylo možné rychlé dobíjení. S tím, jak se budeme blížit k elektrickým mobilům druhé a pak třetí generace. Na závěr konstatuji, že samozřejmě každý eh, se bude snažit prosazovat tu ty, ty svoje oblíbené um, ta svoje oblíbená témata, ale musíme zachovat rovnováhu, musíme udržet i konkurenceschopnost, nesmíme zaostat. Nesmíme přetížit průmysl um, z ekonomického a technologického hlediska. Pan Ertuk. Vielen Dank, Děkuji, eh, pane předsedo. Já si myslím, že tady nejde o v koně do zásuvky nebo něco podobného, ale o technologickou neutralitu. Tam jde o to, abychom do budoucna tu technologickou neutralitu nestráceli ze zřetele. Hodně toho tady padlo, ale myslím, že přesto se musíme snažit to vnímat racionálně, rozumně když kolega Kramer tady hovoří o těch počtech mrtvých, tak to nejsou samozřejmě žádná absolutní čísla, ale statistická čísla. To eh, je třeba rozlišovat. když eh, pan Pípr hovoří o 45% eh, proudu z uhlí, eh, tak je třeba říci, že když ten pohon bude na elektřinu a bude to z obnovitelných zdrojů, tak samozřejmě i podíl těch Eh, uhelných elektráren klesne. Takže tady nejde o to, eh, jestli eh, k něčemu máte nějakou sympatii, jestli jste příznivcem průmyslu nebo životního prostředí, ale spíše jde o to dosáhnout dva cíle. Za prvé, jak se postaráme o to, aby naše planeta mm, už se dále neohřívala a jak zajistíme, aby našemu odvětví, zejména v Evropě a zejména automobilému odvětví, i za 25-30 eh, let patřila na eh, světě první příčka. Často to myslíme eh, dobře a vůbec nechci hovořit o těch známých případech Nokia a Kodaku. Myslíme to dobře, ale když to myslíme dobře, s automobilovým průmyslem musíme mu dát příležitost, aby eh, eh, dosáhnul ty cíle, které my stanovujeme jako politice. A ty cíle samozřejmě nebudou prospěšné pro celkový průmyslový rozvoj, když budou příliš měkké. Prostě nemůže být, abychom eh, jenom abychom se politicky uspokojili, nastavili ty cíle tak vysoko, že budou nakonec nedosažitelné. Takže i tady je třeba k tomu přistupovat nějak rozvážně. A když to učiníme, tak tak Mm, z toho, no, tak musíme návrh komise vnímat tak, že komise oprávněně sformulovala mezicíl. Kdyby tady nebyl žádný mezicíl, tak by náš průmysl to nepovažoval za nezbytné. Teď si vzpomínám na rok 2013 směrnice k eh, infrastruktuře pro eh, alternativní paliva. To byla dobrá příležitost. Kdybychom bývali se drželi návrhu komise, tak dnes eh, touto dobou už by bylo mnohem více možností užívat infrastrukturu a alternativní infrastrukturu. Přišli jsme o čtyři roky s, pod, pod, pod záminkou vytváření národních akčních plánů nebo rámcových plánů. Takže mezi cíl eh, musíme dosáhnout eh, racionálně, je to realistické a, do roku 2030 eh, už musíme dnes směřovat naše automobilové odvětví na to, že spalovací motory, ať už prostě doběhnou tou dvou úplně, nebo se budou ukončeny. Já si vůbec si nejsem jistý ani nesouhlasím s kolegy eh, na pravo, eh, ani levo u zelených. Prostě to se neví. Musíme být technologicky neutrální. Musíme zjistit, jestli opravdu nedává smysl, když máme eh, technologie, které, i když jsou spalovací, tak prostě mají tak nízké emise oxidu uhličitého, že vůbec nemusíme zatracovat. A stejně tak nesmíme eh, eh, zavírat oči před tím, že eh, svět kolem nás sází na v elektromobily a na vodíkové technologie a prosazovat křečovitě v spalovací motory. Potom za 20 let nám ten průmysl půjde cukron. Takže zachovejme klidně, jak říkáš ty, Dominiku, zachovejme klid a dívíme se e, kolem sebe ve světě, čeho můžeme dosáhnout a my jako Evropská unie jsme ostatně nejsilnější hospodářská mocnost v tomto světě. A Čína s e, může e, zasáhnout s různými opatřeními do, roka, do roku 2025. Tam mají produkční kvótu u elektromobilů, než to u nás je to tak spíš produč, prodejní kvota, to je trošku něco jiného. Ono je eh, jednoduché vyšovovat produkci z eh, X na Y, ale ne dostat ta auta na eh, silnici. Takže by bylo opravdu radno, abychom mm, se pustili do strategie snižování v oxidu uhličitého a celé to pojali technologicky neutrálně. Děkuji, Smiley. Slovo dostane nyní zástupce komise. Samozřejmě, že můžete zkusit se omezit na pět minut. Jsou rozpoždění. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Myslím si, že když se hovoří o vozidlech, tak se těžko dodrží čas pěti minut, protože je to tak významné téma. Co bych tu chtěl zdůraznit? Návrh komise se zaměřuje na tři různé cíle. Jedním je eh, environmentální, druhý, co to znamená pro spotřebitele občany v Evropě a třetí, pak jaký to má dopad na zaměstnanost, což je úzce propojeno s inovacemi do budoucna. A myslím si, že všechna ta tři témata tady dnes odpoledne zazněla. Co se týče environmentálního aspektu, tento návrh má zajistit, že Evropská unie může splnit své závazky vůči pařížské dohodě což je 40% snížení minimálně do roku 2030. Když se díváme na naše hodnocení dopadu, tady by silniční dopada měla splnit těch 25%. A tento návrh jako takový by přispěl k 22%. Pak jsou to další návrhy komise, které by tyto redukce emisí měly dále snížit tak, jak je požadováno, včetně eurovinety, čistých vozidel, kombinovaná směrnice o dopravě a také ten eh, mandát pro eh, paliva. A k tomu se ještě eh, dostanu. Co se týče druhé oblasti, tedy úspor pro spotřebitele, ten 30% cíl, jak navrhuje komise, ten by spotřebitelům měl poskytnout výhodu v roce 2030 kolem 1300 eur. A to by měla být opravdová pobídka pro spotřebitele, aby si kupovali čistější auta. Pokud budeme chtít tyto cíle navýšit, tak tyto benefity pro spotřebitele budou postupně klesat na 400 eur, pokud to eh, zvýšte na 40 a k tisícům eur, když se to zvýší na 50 Co se zaměstnanosti týče, tady by návrh komise si přál e, plynulý průběh a přechod v automobilovém průmyslu. Je zřejmé, že evropský automobilový průmysl musí inovovat, zejména co se týče elektrických motorů ale když se podíváte na návrh komise, tak je to eh, navrženo tak, aby tu byl opravdu plynulý přechod, aby tu nebyl negativní dopad na zaměstnanost v Evropě. Mělo by to být tedy spíše pozitivní. Nicméně, když budete postupovat rychleji v tom přechodném období, tak ty dopady na zaměstnanost asi nemohou být vyloučeny. Ještě dvě konkrétní věci. Ta a jedna se týká návrhu 43. Tedy je to to propojení s návrhem vozidel a koncepce obnovitelných zdrojů energie. Tady je důležité to pochopit, že když se to bude zavádět něco podobného, tak to bude znamenat, že něco, kde jste již měli přínosy v rámci obnovitelných druhů energie, tak tu budete mít druhotný benefit v rámci legislativy o autech, takže se to zdvojnásobí. To znamená, že celkově nemůžete mít ale dvojí redukce. Nedostanete, nedosáhnete toho na, mm, na eh, snížení emisí v dopravě. Musíte tedy v tomto případě navýšit ty cíle tak, aby se celkové snížení emisí opravdu splnilo tak, jak je požadováno. A pak je tu dlouhodobá diskuze na téma toho, jaký druh eh, měření se bude považovat. Už to zazněl eh, ten cyklus, celoživotní cyklus a jiné. Přejeme si tedy určité parametry, i to reálné měření emisí bude si to vyžadovat čas pro analýzu, něco je potřeba k tomu udělat, komise se nad tím ještě musí zamyslet, ale e, přesunout se od úplně jiného poměřování, než máme nic, nyní, to si bude vyžadovat dlouhé roky. Když se podíváme na VLTP, tak eh, tady ten cyklus zahrnuje šest odlišných eh, postupů, jak poměřovat ty emise. Ono to závisí, jak správně poukazujete na počtu lidí, které přepravujete, na to, co naložíte do auta, záleží to, jak rychle to auto jede, kde řídíte. Ono je to celé mnohem složitější než ty eh, cykly, eh, ty, to testování někde v laboratoři. Takže mm, musíme být opatrní s tím návrhem. Celá řada těch testovacích metod prostě není technicky v tom časovém rámci schůdná. Děkuji vám za pozornost a hovořil jsem o 11 vteřin déle. Já tímto děkuji komisi a ještě paní zpravodajka úplně na závěr. Prosím, Kristin. Děkuji, jen jedno slovíčko nebo několik málo více. Pokud dovolíte, v první řadě bych tedy chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, poslancům a komisi za jejich příspěvky. Já to zaznamenávám, že tu eh, panuje určitá konvergence ohledně toho, že je zapotřebí jak si dohlížet, eh, sledovat ty návrhy komise a, a eh, zároveň respektovat závazky pařížské dohody. To je důležité. A také je důležité si uvědomit, že můžeme k tomu přistupovat jak ekonomicky, tak ekologicky aniž by to nějak stálo proti sobě. Bylo to protichudné. Myslím, že se dá sladit obě tato kritéria, že to budeme mít jak průmysl, tak eh, kvalitu života v Evropě, které budou odpovídat těmto našim ambicím. Protože ano, musíme být eh, realističtí, musíme být ambiciozní, ale zároveň musíme přemýšlet tak, že to jsou cíle, kterých nechceme dosáhnout až někdy za 30 let. Je to poměrně naléhavé. Pak k té technologické neutralitě tady vidím, že panuje konsenzus a ohledně toho životního cyklu, to je tedy také důležitá věc, kde tedy to musíme zanalizovat z celé řady aspektů neexistuje tu taková domněnka, že to budeme produkovat do budoucna jen jeden jediný druh vozidel. Hovoří se tu o tom košíku, o těch různých druhů typu a myslím, že tak to je třeba pokračovat. No a pak to testování za reálných podmínek. Naslouchala jsem komisi, ale připomíná mi to když jsme e, v té vyšetřovací komisi nebo výboru EMIS vlastně hodně času ztratili takovýmto nasloucháním. Je politování hodné, když tu slyšíme, když e, někdo říká, že je to těžké či nemožné, tak to poměřovat. Možná by to stálo za to takovým experimentálním způsobem již zavádět. No otázka kontrol, ta je důležitá, proto aby ta kontrola byla opravdu efektivní, E, fungující a nápomocná, tak obhajuji ten princip zavedení Evropské agentury. E, dohodneme se na setkání stínových zpravodajů na červen. Určitě se budeme setkávat, jak jen to bude nutné, abychom dosáhli opravdu ambiciozního návrhu a doufám, že ten si vyslouží podporu kolegů. Ano, takže lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na čtvrtek 17. května 18 hodin. A nyní Až pořád jednání počítá tady s jednáním o pracovní skupiny pro cestovní ruch. A já předávám pochodeň eh, zodpovědné osobě. Místo předsedovi. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve. Děkuji vám. Máme trošku spoždění, ale e, určitě se rovnou pustíme do práce. E, budeme e, pracovat na tématu, kterým jsme se zabývali dříve hodně často. Probírali jsme to s různými organizacemi po eh, různých jednáních v Bruselu a v eh, Londýně jsem se eh, rozhodl tady udělat k tomuto slyšení. Vítám všechny organizace a přátelé tady zastoupené, kteří přijali naše pozvání a který tady tak, jako, tak jsou vždycky zastoupení. Mm. Já vždycky tady na začátku uh, uh, prostor eh, podat zprávu o aktuální vývoji a to udělám i tentokrát a pak se dostaneme k vlastnímu tématu. Po dohodě s předsedy jsme organizovali tedy toto slyšení, ale bohužel Eh, paní předsedkyně eh, tady dnes s námi nemůže být, eh, ale souhlasí s tím, co tady řeknu nyní. My jsme naposledy zasedali 27. V naší úkolové skupině měli jsme tam jako hosta pana generálního tajemníka, pan Tajány. Následný den, následující den podepsal smlouvu o spolupráci s eh, generálním ředitelem RF, která je naprosto bezprecedentní. Něco takového ještě nikdy nebylo. A, a díky této dohodě budeme moci do budoucna mnohem častěji než do posud eh, eh, pořádat vzájemná jednání a konference VTTC měla minulý týden generální eh, schromáždění. My jsme eh, eh, tam, já jsem zastupoval Evropský parlament a Evropskou unii. A, a kromě ostatních důležitých témat jsme hovořili o tom, že všichni kteří jsou ve VTTC, eh, se shodnou na tom, že musí eh, přijít usnadnění vízového styku. Eh, to se hovořilo i o Evropské unii. Já bych vám doporučoval ta poslední tisková sdělení od VTTC k prostudování. Hmm. Rada ministrů a bulharské předsednictví Eh, pořádala eh, různé konference. Já bych poblahopřál eh, bulharského předsednictví, protože se jim podařilo uspořádat velice pěkná odborná zasedání a výsledky těchto zasedání lze použít i jako základ Každopádně eh, Evropská organizace eh, eh, eh, turistických, Evropský svaz turistických organizací povede eh, brzy zasedání společné v Vídni. Já tam každopádně budu zastupovat Evropský parlament a v posledních dnech byla také zřízena webová stránka s eh, titulem Evropská hlavní města. Já bych vám ji doporučil. Hmm. Protože uh, uh, se tam uh, řeší témata, která by mohla být důležitá i v souvislosti s našimi cíly, eh, pokud je o hydra hlavní města, za které se bude eh, v listopadu rozdílet ceny. Eh. Eduard vám o tom podá cenu, tedy zprávu písemně. Já bych rád uvedl, že Pokud je o nový eh, víceletý finanční rámec, tak parlament v únoru eh, rozhodl, že eh, požadujeme samostatnou rozpočtovou položku pro naše témata. Ten vyjednávání probíhá. Já nemám ten pocit, že bychom byli úspěšní. Turistická lobby pořád ještě není dostatečně silná. I když Děláme všechno, co je v našich silách. Nicméně lobistická práce je pořád stále eh, příliš eh, eh, slabá. Nezodpovídá za to jenom paní eh, Věřkovská, ale eh, všichni kolegové, kteří podepsali dopis panu Junkerovi a Ettingerovi, ve kterém požadujeme, aby cestovní ruch při eh, jednání o eh, rozpočtu eh, byl jedním z témat. Pokud jde o vízový kodex a novou vízovou politiku, tak máme teď takový rámcový plán. Vyslechneme si přitom názor výboru pro dopravu, ale eh, a, hm, řada našich iniciativ bohužel se nedostala do textu. Eh, některé ano, takže je to takový částečný úspěch. My eh, bychom chtěli hm, hm, Eh, znovu eh, nastavit naši výzvu iniciativu, například možnost opětovného eh, začínání, započetí jednání. Nicméně teď k našemu vlastnímu slyšení. Já jsem rád, že paní předsedkyně přijala náš návrh na toto slyšení. Ono se, to, ono se příliš nemluví o Brexitu a jeho dopadu na cestovní ruch. Řada lidí si myslí, že eh, cestovní eh, ruch eh, vůbec nebude ovlivněn Brexitem. Bohužel tak tomu není. Všichni, kdo jsou nějak postiženi aerolinie, organizace cestovního ruchu, které už připravují své jízdní eh, řády nebo plány a eh, mm, rok nebo dva předem, eh, už teď cítí, že to období po vystoupení obnáší zásadní nejistoty. 76% Britů například, to znamená 47 milionů lidí, zatím mělo Evropu jako svou hlavní destinaci a 67% Eh, turistů eh, v Británii pochází z Evropy. To je tedy obrovský provoz. A, a, a to eh, by mohlo teď být poškozeno. Nejdříve bych dal slovo panu Jenkinsovi Každému z našich hostů můžu dát eh, sedm minut, takže teď eh, dostáváte slovo vy, pane eh, Jenkins, abyste to uvedl. Um, Děkuji, dámy pánové. Mě nesmírnou ctí a potěšením, že vás dnes mohu oslovit. Jmenuji se Tom Jenkins a jsem výkonný ředitel ETO, e um, organizace pro cestovní ruch. A řada z destinací, tedy řada těchto cestovních agentur má za, zástupce v Spojeném království a jsme znepokojeni eh, Brexitem. Připomíná mi eh, eh, jeden, jednu věc, kterou řekl Churchill. On popsal situaci v Rusku, že to je jako hádanka zahalená v mysteriu, uvězněná uprostřed enigmy, eh, tajemství. Takže je to eh, zkrátka mm, ten problém Brexitu je, že je eh, vůbec těžké vnímat tam jaký, jakýkoliv legitimní, byť i egoistický, tedy sebestřední národní zájem, pokud pomeneme ryby. Eh, je to, je to takový případ tedy nabídky, která se nedá pochopit. Eh, je to taková, taková trošku chiméra. Chiméra to jsou dvě věci. Je to hybrid, který je částečně je mezopotámský lev, eh, je tam mahat jako ocas a je to také jakási fantazie. A to je přesně to, čím Brexit je. Všechny fantazie postrádají eh, intelekt, tu, tu intelektuální konzistentnost, eh, kterou mají fakta. Ale eh, firmy se musí potýkat s fakty. A fakty, fakta zcela schází v této situaci. Takže já se mám zamyslet nad tím, co můžeme udělat v, v kontextu těž, toho Eh, tvrdého nebo měkkého Brexitu. No v podstatě zatím vůbec nevíme, s čím se máme vypořádat. Ovšem nejvyšší ehm, eh, faktorem přidávajícím hodnotu v, v cestovním ruchu jsou, jsou prodeje. To je eh, ovšem ta, ta marginální cena Eh, třeba pokoje v hotelu eh, dvě, tři, až 300 eur. Nej, nejhorší, co se může stát, je zhroucení uspořádání v oblasti DPH mezi státy. Ten systém DPH, když nebude fungovat uvnitř Evropy, tak to bude katastrofální pro firmy, které fungují eh, na kontinentě, v Evropě. Nejdůležitějším komponentem cestovního ruchu jsou lidé. A pokud dojde k tomu skutečně hodně tvrdému Brexitu, může to mít katastrofální dopad jak na lidi, kteří pracují v cestovním ruchu, jak eh, v Spojeném království, tak i na kontinentě. Existují některé firmy, které, eh, z nich, kde 70-80% lidí je eh, zaměstnanců, tedy je z jiných států než z, ze Spojeného království. A to tež týká firm, které posílají lidi do Evropy. Například američtí operátoři si eh, často najímají Brity, kteří potom vodí lidi po kontinentě. Ovlivní Brexit obchod? No, v tomto ohledu existuje nejistota a to není pro obchod dobré. Už teď vidíme pokles eh, počtu žádostí eh, firem o usídlení ve Spojeném království, určité potlačení investic. K tomu už dochází. Eh, změna regulačního rámce. To je komplexnější a zajímavější. Musíme si uvědomit, že existuje určitý silný impuls k harmonizaci Prakticky všechna odvětví v Evropské unii nechtějí mít samostatnou regulaci. Nikdo nechce dvě, dva soubory pravidel. Takže můžeme do určité míry předpokládat, předvídat, jestli, když začíná eh, docházet k určitému rozpadu harmonizace. Firmy vytvářejí eh, pak pobočky v Evropské unii, v Bruselu nebo jinde protože oni musí potom nasadit lidi tam, kam je žene poptávka. A ti z nás, kdo vnímají Evropskou unii jako dynamickou sílu reformy, reformního charakteru, tak pro nás je zřejmé, že v mnoha oblastech je reforma zcela stěžení pro Evropskou unii. Um, například ta cestovní, eh, tedy směrnice o zájezdech, ta je už zastaralá. Ta, ta se snaží měnit distribuci eh, cest, ale ta se mění dramaticky v uplynulých letech, kdy tato směrnice vznikala. Takže potřebujeme okamžitě zahájit novou reformu. O tom, jak bude vypadat ta nová směrnice, jestli tím bude ovlivněno Spojené království a jak, eh, v tom, jak do toho bude zapojeno eh, Spojené království. Ovlivní to růst? No ano, ano, co, co, co dál říct? Um, takže nej, náš hlavní produkt je i tedy jakýsi balíček Paříž eh, Londýn, tato taková, ta zájezdy Paříž-Londýn nebo cesty Paříž-Londýn. A administrativní, takže tady je problém administrativní eh, zátěže. Cokoliv, co přidává administrativní zátěž a náklady, je škodlivé. A poškozuje to konkurenceschopnost. Jaké je moje hlavní poselství pro vyjednavače? Jako eh, všechny obchodní asociace samozřejmě bojujeme za status quo, protože jsme produktem statu quo a to je také to, co chceme. Pokud jde tedy o vyjednavače, čili, tak já si myslím, že je tu určitá, určitá naděje, že se objeví jakýsi de, jakási deus ex machina. Jakou formou eh, se projeví? Možná formou eh, určitého národního zájmu. Uvidíme. Děkuji. Děkuji vám, Tome. To dokonalé sedm minut. Neymar Tanser eh, eh, z společenství APTA. Prosím rovněž, abyste se držel zhruba sedmi minut. Dobré odpoledne, děkuji vám také dnes za pozvání, abych zde vystoupil. APTA je největší eh, asociace eh, cestovních kanceláří v Británii. Celkový obrat je asi 40 miliard euro a děláme eh, mm, tedy mm, převážení, převážně vysílání Britů do zahraničí britských turistů a většina z toho jde do EU když bylo oznámeno to referendum, tak eh, jsme eh, se nevyjadřovali, eh, nicméně bedlivě jsme sledovali, co by to znamenalo pro naše podnikání a pro turisty a Náš názor tehdy byl, a je i teď, že se nám líbí status quo, to, co teď platí, umožnil nárůst pro eh, cestovní ruch eh, pro stávající členy i pro destinace a rozhodně eh, bychom nechtěli žádný ohňostroj v regulací cestovního ruchu. Takže jak bylo řečeno panem předsedou, my jsme hovořili o tom, o co tady jde u těch eh, sedmi nejdůležitějších eh, trhů pro evropský eh, cestovní ruch. 53 milionů cest, o trochu více, 37 miliard eur v GVA, hrubé přidané hodnotě, 860 tisíc pracovních míst a 440 tisíc podniků které žijí z britských cestujících, a 28 miliard euro GVA v těch ekonomikách slunečné sedmičky. To znamená těch destinací, kam hlavně lidé z Británie jezdí. Další slide, prosím. Na čem je tedy náš úspěch eh, založen a, eh, a na čem eh, a co bychom rádi chtěli při vyjednávání zachovat? Za prvá, letecký průmysl. Většina lidí létá od nás, co by z ostrova, a my jsme měli obrovský prospěch z dohody o otevřeném nebi Eh, lidé eh, eh, lítají nejenom tam, kam by si to dříve nemohli dovolit, ale také do různých destinací. A některé destinace by se bez nich neuživily a to bychom rádi zachovali. Je to v zájmu obou stran, britské i evropské. Turistické odvětví samozřejmě posouvá klíčové pracovníky Mm, do různých eh, destinací, eh, ať už jsou to eh, pracovníci v, na lyžařských střediscích, potom na plážích, cestovní, tedy doprovody, zájezdu a tak dále my musíme eh, zajistit, aby tento pohyb eh, byl dále eh, hladký a stejně tak snadné přecházení hranic. My používáme hodně stejné infrastruktury jako, je náklad, jako nákladní doprava a dostávat lidi a do, mm, náklad přes hranice bude náročné hladce, když nebudeme v celní unii. A pokud budou eh, dlouhé průtahy, tak to samozřejmě eh, sníží eh, chuť cestovat. A samozřejmě náš úspěch byl založen na zachování důvěře spotřebitelů, například něco prostřednictvím předpisů, jako byly, byly předpisy o zájezdech mm, a něco jiného bylo třeba s odbourání poplatku za mobilní roaming. To jsou tedy eh, otázky, eh, které jsou eh, z našeho pohledu velice důležité pro zachování cestovního ruchu. Co chceme tedy i nadále? Chceme tohle zachovat a chceme se opravdu vyhnout tvrdému Brexitu bez jakékoliv dohody pro letectví. To je prakticky nemyslitelné, to by bylo katastrofální. Ale také se chceme mm, Eh, vyhnout eh, tomu, čemu se říká pád z útesu, eh, kde bude mít určité předpisy do určité doby a potom se nebude vědět, jaká bude ta následující situace. V APTA je naší strategií pracovat na analýzách, pracovat s vládou v britském Westminsteru, aby si uvědomila, jak tohle je důležité ekonomicky i sociálně pro eh, jejich voliče a, a, a samozřejmě spolupracovat bilaterálně s nejdůležitějšími destinacemi. A, eh, Neříkám, že to vždycky byla eh, stoprocentní schoda, že je to dobře, dobré ekonomicky a že by bylo dobré to zachovat, ale ekonomika a, a, a mm, podnikání nejde eh, vždycky ruku v ruce eh, s politickým diskursem. Eh, byli jsme frustrováni tím, že tady bylo více retoriky a než podrobností o tom, jak by to do budoucna mohlo vypadat. Myslím si, že je pozitivní, že naše premiérka už začala polevovat v některých svých nepřekročitelných liniích, kdy si hovořila o tom, eh, že třeba eh, eh, zachovat přidružené členství v EASA, což bychom potřebovali, kdybychom měli i nadále létat. A museli bychom tam dále přispívat a ponechat si jurisdikce Evropského soudu. A samozřejmě oni si asi uvědomují, že se od tohoto nemůžeme odříznout. Takže mám tady dvě takové výzvy na vládní úrovni v nadcházející fázi, pro nadcházející fázi kritické za prvé, aby britská vláda opravdu eh, kapla božskou, aby prostě přiznala, že nemůžeme eh, mít úplně všechno, úplný eh, přístup bez pravidel. Musela a řekla jasně, v které části chceme být. A, a nevědnáme jenom s našimi partnery, ale také s britskou veřejností. A pokud jde o to přání z Británie, tohle není Eh, hra s nulovým součtem, kde jeden vyhraje a druhý prohraje. Pokud se podíváte na ta čísla, tak obě strany eh, nesmírně získávaly eh, cestovním ruchem mezi Británií a Evropskou unii. Takže tak to vypadá. Děkuji. Thank you so much, Mark. Děkuji vám, Marku. Dalším řečníkem bude Gustavo Martinie z Valencie ze Španělska a pohovoří za agenturu Nextur. Asi eh, téměř všichni tady eh, známe Nextur, proto jsme vás eh, přizvali, abyste tu pohovořil. Děkuji. Já budu hovořit španělsky. Nevím, zda budu hovořit tak přesně, jako mi předřečníci. Pokusím se dodržet těch sedm minut. Uh, Chtěl bych přispět do dnešní debaty s tou regionální vizí. Já pracuji pro valencijskou komunitu, což je středomorská oblast. Zahrnujeme tedy, jsme takovou síti agentur a předkládáme tuto regionální vizi. Těžko můžeme zhodnotit Brexit, nicméně v první řadě je třeba uznat to, že mnohé ty eh, body, které znepokojí regiony, jsou zahrnuty v závěrech toho prvního jednání vyjednávání. Takže mohu říci, že v podstatě mnohé regiony EU vnímají tu první předběžnou dohodu pozitivně. Zatím ale ještě je zapotřebí tomu dodat nějaký právní formát ohledně tedy situace a práv evropských občanů, vyřešení sociálního zabezpečení a také otázka uznávání kvalifikací. Některé ty věci tu už zazněly. A ta zpráva, která byla společně eh, vypracována a je podložena tím, že dokud se nevyjedná vše, tak se nemůže odsouhlasit vše. Z hlediska tedy regionu, eh, mnohé národní delegace vypracovaly svoje poziční dokumenty a eh, vyjádřili to, co je znepokuje ohledně jednání v rámci Brexitu. Eh, I na úrovni výboru regionu proběhly podobné debaty, mají takové analýzy a další podporné dopady a máme také interregionální skupinu pro Brexit. Ta skupina se sešla již dvakrát, zahrnuje nějakých 20 účastnických regionů a jejich záměrem je podpořit dialog, protože všichni víme, že Brexit bude mít dopad více či méně negativní, ale rozhodně věci následně budou odlišné, takže záměrem té interskupiny je tak nějak předvídat a učinit to, aby ten dopad byl co nejmenší na regiony a také pomoci regionům se adaptovat na příslušné změny. Kromě eh, té práce na výboru regionů jsou tu také interregionální sítě na úrovni EU eh, e za podpory místních či regionálních orgánů se zabývají právě otázkou dopadu Brexitu. Například ERMI, to je taková síť, která se zabývá inovacemi, výzkumem nebo CRPM, ta eh, soustředuje eh, moř, přímořské a periferické regiony, které se zase společně zabývají tou analýzou dopadu Brexitu. Zapomínám tady trošku na moji prezentaci. Eh, sled číslo čtyři, děkuji. V případě těch sítí, zmínil jsem Nextur a CRPM, tady z hlediska Nextur a konkrétně turistického ruku, ruchu, Snažíme se o takový konkurenceschopný, udržitelný turistický ruch. Združujeme takových 36 eh, sítí združení, regionální orgány, které zahrnují příslušné destinace a také akademiky, kteří se zabývají výzkumem. Máme již desetiletou zkušenost, asi tady Nextur znáte, a vznikli jsme právě díky tomu, že regiony cítili tu potřebu vyměňovat si zkušenosti a dobré praxe. Máme tu zástupce Nextur, um, máme zastoupení ve Spojeném království a také i ze Skotska. A z hlediska španělských regionů my tedy koordinujeme španělskou delegaci na úrovni výboru regionu, tak španělské regiony také vypracovaly poziční dokument, kde hodnotí ty konkrétní dopady výstupu Spojeného království. V oblasti služeb, abych tedy zdůraznil některé oblasti, tam ty nejpodstatnější dopady budou ohledně tedy ztráty možných práv. To je ta první fáze dohody. Podobně jako to bude dopad na evropské podniky či britské podniky, zajímá nás otázka profesních kvalifikací, veřejné zakázky, otázky národních sociálních zabezpečení, digitálních služeb, otázka roamingu, finančních služeb a dalších regiony ve Španělsku také znepokojuje. Ono je to zase propojené na turistický ruch. Otázka obchodních výměn. Načrtává se tady takové eh, černé panorama toho, ohledně možné depreciace eh, cen, zejména tedy Libry, a to může mít negativní dopady eh, pro obchodníky. Také eh, zapojení eh, realitního trhu, zase otázka eh, nákupu či poptávky ve Španělsku může být negativně dotčená ve Španělsku. A pak vlastně, jak samotné to jednání dopadne, zda budeme mít tvrdý či měkký Brexit. A otázka je tu, co, jaký dopad už to má nyní v oblasti realitek. Otázka poptávky prodeje i nákupu nemovitostí u nás ve Valenci už cítíme určitý dopad. A je to opravdu důležité, protože mnohé nemovitosti nakupují Britové jakožto eh, letní domy a následně je pak po určité eh, období v roku pronajímají. A pak Britové, kteří jsou rezidenty ve Španělsku, těch je u nás opravdu mnoho a také zase i ve Valencii, tak určitě to bude mít negativní dopad na ekonomiku, protože to určitě postihne i jejich kupní sílu. A co se týče turistického eh, ruchu, Spojené království asi budu hovořit déle než 7 minut, tak Spojené království je takovým eh, hlavním eh, trhem, tedy odkud pocházejí eh, turisté přicházející do Španělska. Určitě tu vidíme negativní dopad Mm, protože budou volit jiné eh, destinace, alternativní destinace mimo Evropu. To samé zase eh, může nastat, pokud tedy tu budou zavedeny nové dodatečné administrativní kontroly pro vstupy a výstupy britských občanů, tak by to vedlo k dodatečným překážkám. A další věc, která znepokojuje, že se změní ta dynamika mezi těmi loukostovými leteckými společnostmi, tur operátory, cestovními průvodci a všechny těmito s eh, aktéry zapojenými do toho turistického řetězce, protože tady nehovoříme jenom o jednorázovém dopadu, ale všeobecném ve velké škále. A co se týče eh, valencijské komunity, tady zase eh, Britové jsou nejpočetnější turisté, a dopad tedy je zase stejný i v té eh, oblasti nemovitosti. Od října zaznamenáváme tedy zpomalení. Když srovnáme poslední trimestr 2016 a 2017, tak tam jsou to pouze poměrně alarmující eh, rozdíly, pokles o 31%. Oblast eh, zdravotnictví, zase u těch rezidentů, to je taková strategická oblast, takže eh, zase jsou tu obavy, jak to může postihnout eh, eh, například v té oblasti leteckých společností. Máme letiště v Alicante, které představuje nějakých 13 milionů cestujících, z nich 6 milionů pochází právě z Spojeného království. A ty rozdíly mezi lety 2016 až 17 zase jsme již zaznamenali pokles. Máme celou řadu dalších příkladů, příklad Andaluzie, která jakožto region nám také poskytla své příslušné informace. Andaluská vláda odhaluje, že v střednědobém a krátkodobém horizontu dojde k snížení o 1% svého HDP. A dopady Brexitu se budou šířit eh, po eh, dlouhou dobu, několik let. Eh, palčivá otázka je téma Gibraltaru, který má takový specifický druh zacházení v rámci jednání o Brexitu. Další slide, eh, tady je ta, eh, to jsou informace o oblasti Vlémska které jakožto region také zaznamenává podstatný příliv turistů, také oni už zaznamenali, co se týče tedy těch toku tak zaznamenali snížení o 1,4 a očekávají, že to naroste až na 5 v brzkém eh, období. Ještě takové apely eh, ze strany regionu. Asi by se nemělo eh, hovořit o měkkém či tvrdém království, o Brexitu, pardon, spíše o Brexitu, který bude tak nějak příznivě nakloněn občanům, který vyřeší tedy i ty obavy a, a přání občanů. Výbor regionu i regionální vlády v průběhu jednání prostřednictvím svých národních vlád dává znát, jaké jsou jejich výlučné pravomoci, protože často se požadavky či pravomoce regionu neberou v potaz. Pak tu hovoříme také o, o tom předvídání těch možných negativních dopadů. Jedná se o víceletém finančním rámci, o tom, co se zahrne a co ne, takže by se se mělo zapracovat i to téma možných dopadů i na regiony. No a v neposlední řadě otázka zdravotní pomoci a vzájemných e, uznávání těch e, odvodů a pak možné překážky a bariéry, ať to budou překážky celní, hraniční kontroly, eh, složitější dokumentace a podobně, všechno, co může stížit například obchodování, tak to bychom měli také brát v potaz. Děkuji. Thank you so much. Děkuji vám. A nyní z Valencie do Skocka. Slovo dostane Malcolm Raffet, máte slovo. Malcolm, jmenuji se Malcolm Raffet a jsem ředitel Visit Scotland. My jsme národní turistická rada, pořádáme události sportovní, kulturní, obchodní, marketingové zabýváme se také hodnocením kvality. Cestovní ruch je klíčovým, eh, klíčovou složkou skotského hospodářství. Je to jeden z růstových sektorů Skotska. A je klíčovým přispěvatelem eh, do ekonomického růstu mezi rokem 2008 a 2014. Například cestovní ruch přidal hodnotu o 42 a zaměstnanost v cestovním ruchu se jenom v roce 2015 zvýšila o 11 Dosáhl 217 tisíc lidí. 9 celkové zaměstnanosti. To je vůbec nejvyšší úroveň zaměstnanosti v eh, cestovním ruchu od eh, eh, doby, kdy tento průzkum začal. V roce 2016 Skotsko navštívilo 14,3 návštěvníků, kteří tam zůstali přes noc z čehož, eh, kteří vynaložili 4,2 miliard eur a eh, to vedlo a dalších 142 eh, milionů cest pouze na jeden den. Takže toto všechno dohromady s cel, znamená, že hodnota tohoto průmyslu pro skotskou ekonomiku je asi 11 miliard liber. Takže my jsme závislí na turismu, zdraví cestovního ruchu, Eh, jak eh, v, ve Skotsku, tak i jinde ve Spojeném království. Takže negativní dopady Brexitu na cestovní ruch budou nepochybně mít uh, dopady. A uh, návštěvníci z Evropské unie jsou pro nás nesmírně důležité. 54% mezinárodních návštěv e, Skotska pochází od rezidentů um, Spojeného království. Um, pak eh, samozřejmě jsou další evropští a mezinárodní návštěvníci. Takže celkem je to asi 1,4 milionů eh, lidí přes eh, ročně, kteří vynaloží asi 700 milionů liber. Více než polovina těch návštěvníků je z Francie, Německa, Nizozemska, navštíví zemi několikrát Často jsou ve věku 25 až 40 let a v poslední době jsme eh, eh, zaznamenali růst také té eh, demografické tranše nad 45 let. A, takže jakožto organizace, která se snaží sdílet osvědčené postupy s kolegy v celé Evropě v řadě oblastí, jako je například sociální cestovní ruch, přístupný turismus, kvalita událostí a marketing založený na eh, datech. A z hlediska spolupráce a partnerství, tak ehm, to je součást naší organizační DNA, což se určitě nezmění eh, do budoucna. Strategická partnerství, která jsme vytvořili s našimi partneři, partnery v Evropě, eh, byla nesmírně užitečná, nesmírně produktivní a je to něco, co budeme ze všech sil eh, bránit. Samotné rozhodnutí o Brexitu vyvolává eh, různé závažné otázky o budoucnosti ekonomiky, vůbec i eh, pohostinství a tak dále. Slyšeli jste mnoho již od předchozích řečníků, já nebudu opakovat to, co už zaznělo, ale to, ten průzkum mezi profesionály ukázal, že 75% firm řeklo, že pravděpodobně vzrastou jejich náklady v důsledku referenda. A firmy očekávají, že to bude v důsledku eh, hodnoty Libry a také potenciálního eh, nárůstu eh, ceny práce, až se změní, když se změní podmínky pro pobyt lidí z, z kontinentální Evropy. A přitom z, za možnost zaměstnat lidi v cestovním ruchu nebyla nikdy eh, důležitější. Když jsme se eh, dívali co, na to, co se dělo se směnými kurzy, a kdy došlo k devalvaci e, Libry, což posílilo poptávku. Ale na tom nemůžeme e, stavět dlouhodobou poptávku. E, takže pokud jde o reputaci Skotska po Brexitu, nedošlo zatím k žádnému negativnímu e, dopadu na e, jaksi žádoucnost Skotska jakožto destinace. A existuje snaha ujistit skutečně návštěvníky, že se jim dostane velmi příznivého, e, příznivých podmínek a zacházení v průběhu návštěvy. Ehm, ale je důležité, aby i nadále pro návštěvníky z Evropy bylo snadné se do Skotska dostat a aby byly odbourány jakékoliv další vstupní bariéry, ať už nákladové nebo vízové, tomu musíme zabránit. A tím se dostáváme k volnému pohybu práce z Evropské unie, toho už jsme se dotkli. To je jedna z největších ehm, obav pro náš eh, průmysl naše odvětví. Už teď je, není dost práce, abychom eh, vyhověli eh, veškerým eh, očekáváním růstu. Takže pokud máme skutečně víc stříc tomu růstovému potenciálu, tak je nezbytné, aby zůstaly všechny podmínky platné. Asi 56 tisíc lidí je zaměstnáno pouze v hotelierství, 124 tisíc v, restaura, v restauračním sektoru a 65 tisíc v oblasti cateringu obecně. 20 eh, těch pracovní síly v, v hotelech a restauracích se stává z evropských a, a jiných pracovníků. A 219 přís, eh, občanů EU žije ve Skotsku, což je 4,1 populace. A v rámci mé vlastní organizace i my zaměstnáváme lidi z 23 různých zemí. Každý z nich vnáší, přináší své vlastné, vlastní dovednosti ve prospěch skotského turismu. Čili je jasné, že potenciální dopad ztráty eh, unijních pracovníků je obrovský a proto existuje snaha eh, lobovat, tedy aby Eh, byly zastoupeny zájmy tohoto odvětví eh, při vyjednávání odchodu eh, Spojeného království z Evropské unie. Takže pokud, když to shrnu, tak až bude dopad Brexitu jakýkoliv, Skotsko bude nadále se podívat na partnerství, jehož účelem je zajistit optimální podmínky pro návštěvníky z Evropské unie. Myslím, že jsme prokázali, že jsme schopni produktivně reagovat na měnící se globální události, ať eh, už to byla třeba situace eh, s, eh, s tím vulkanickým sopečným oblakem nebo jiné situace. A každopádně všechny destinace čelí obrovým tlakům s tím, že se mění potřeby turistů a lidí, mění se poptávka, zvyšuje se digitalizace. Čili musíme být kompetitivní, ale také udržitelní a inkluzivní. Um, I nadále zůstáváme ochotnými partnery při výměně informací, abychom byli schopni víc říct budoucím potřebám našeho odvětví. Děkuji vám. já doufám, že budeme schopni eh, spolupracovat i po Brexitu. Skotsko je skutečně jen, jedním z nejaktivnějších hráčů evropského cestovního ruchu. Potřebujeme vás po Brexitu, doufám, že budeme schopni spolupracovat. A následuje Nigel Morgan, který vede um, tedy um, který je z eh, univerzity Děkuji, já jsem velice rád, že zde dnes mohu vystoupit. Myslím si, eh, že eh, jedna z výhod toho, že člověk mluví jako poslední, eh, je, že uvidíte, že je určitá podobnost mezi tím, co budu říkat já a co ostatní řečníci. Podívejme se na další slide. Nejdříve mm, zdůrazním to, co říkali ostatní panelisté. Evropská ekonomika je motorem pro sociální začlenování, trvalé udržitelný růst. Evropská a britská ekonomika jsou trvalé propojeny. Nebudu zacházet do podrobností statistických, protože už jsme toho tady hodně slyšeli o vzájemné závislosti těch ekonomik. Řeknu jenom několik klíčových věcí. 8 z 10 eh, hlavních trhů eh, v Británii eh, je v Evropě a ty představují asi 50%, 50% celkových výdajů. A pokud se podíváme na to, kam jezdí hlavně Britové, tak my jsme slyšeli tady podrobně to celková čísla, ale už jsme tady ve fázi, kdy Španělsko, eh, Řecko a, a, a Kypr a, eh, s, vyjadřují a, eh, hm, obavy se snižujících se počtu britských turistů dlouhodobě. Samozřejmě to se ještě změní při odchodu z jednotného trhu. Zdůrazním některé ty věci, které říkali spolupanelisté. Eh, evropská ekonomika je velice důležitá pro eh, britskou ekonomiku a naopak eh, cestovní ruch pokud jde o politický realismus, je, má těžší váhu než zemědělství a automobilový průmysl v Británii v evropském kontextu i v širším kontextu bychom měli zdůraznit, jak nesmírně eh, důležitá je, eh, je cestovní ruch a celková eh, ekonomika s tím související pro britskou ekonomiku. Podívejme se na další slide. Což se nebe se cestovnímu ruchu v Británii daří. Abych zopakoval to, co říkal Malcolm Neměli bychom budoucnost eh, budovat na krátkodobé skutečnosti, že eh, máme teď výhodně znehodnocený eh, směrný kurz. Je velice důležité, aby cestovní ruch prosperoval z britského pohledu a aby lidé cestovali volně a užívali se z těch stávajících věcí, ze kterých mají prospěch. Tohle je můj oblíbený, eh, nejoblíbenější eh, slide z této prezentace. Já vidím, eh, vidím Brexit jako ledovec. Vidíme některé ty důsledky, ale většina a důsledků je nepředvídaná a teď neviditelná pro řadu klíčových hráčů. Celkově myslím, eh, že můžeme eh, se podívat na některé ty eh, hlavní výzvy. Ty se týkají zachování toho stávajícího stavu, jak budeme řešit ty, eh, to, to reciproční uspořádání, pokud je o zdravotnictví mezi členskými státy, jak budeme eh, řešit eh, ty problémy, které se týkají EBD, jak to bude odla, od, odrazovat britské a evropské návštěvníky. Pokud je o značkové problémy, já jsem tady akademik, eh, ten, tady v tom panelu, takže já tady nezastupuji eh, žádnou průmyslovou organizaci jako takovou, ale pokud se podíváme na to, co eh, nám výzkum ukazuje teď, tak je to poměrně zmatený obrázek. Někteří zúčastnění si myslí, že Brexit už má teď negativní dopad na pověst Británie. Je to založené na Eh, průzkum mezi účastníky eh, cestovatelského eh, veletrhu v Londýně. Ale um, potenciálních návštěvníků to tak obecně nemusí být, takže závisí na tom, koho se zeptáme a koho se zeptáte a kde se ten výzkum dělá. Pokud se ptáte lidí z mimo Británie, tak Británie vypadá stále poměrně atraktivní, eh, ale nevíme, do jaké míry to neovlivňuje. To ovlivňuje eh, teď její směný eh, kurz. Celkově si myslím, že je řada věcí, na které se musíme konkrétně zaměřit. Hmm, Británie nebo turisté už teď platí více za své dovolené v Evropě jak budeme řešit věci eh, jako eh, zajištění dopravních vazeb, jak budeme řešit eh, letecký sektor. No, prostě nemohu dostatečně zdůraznit, že bylo katastrofální, kdyby nebyla dosažená dohoda v oblasti letectví, protože nejsou žádná pravidla VTO, u kterých by bylo možné, o které by bylo možné se opřít jak dosáhneme eh, spotřebitelských eh, práv. Eh, tam jde o hm, to, aby to byl Brexit nakloněný k občanům a jak zachováme konkurenceschopnost jako širší evropská destinace. Když si vezmete, že řada balíčků je napříč EU. Myslím, že musíme zdůrazňovat eh, tu výzvu, která se týká mobility a, a lidí v a, oblasti pohostinství a cestovního ruchu. Pokud jde o počet Britů, kteří pracují v těchto dvou sektorech, tak tam se těžko odhaduje jeden, jednotné číslo. Jeden odhad je, že počet eh, státních příslušníků Evropské unie eh, se zvýšil téměř o 25% za posledních pět let, takže nám zásadně eh, způsobí problém, pokud nebudeme schopni zajistit tyto, těmto lidem stejné zaměstnání jako do posud, nebo stejné postavení zaměstnání. Samozřejmě velký problém představují finance. Z velského pohledu Bills eh, dostává spoustu eh, nich eh, peněz. Jak bude řešit marketing, vývoj produktu, to, co dříve financovala Evropská unie. Jsme v situaci, kdy se eh, výdaje na cestovní eh, ruch eh, na straně místních úřadů už teď hodně drolí a snižují, takže to bude nastávající problém. Wales je, nabízí zajímavý hmm. pohled na Brexit, jeho pozice, co by zahraniční destinace se zásadně zlepšila. A ten růst bude muset nahrazovat mezinárodními trhy které teď představují 10% na všivníku a 20% utracených prostředků. To je pro nás tady velká výzva v eh, kontextu Brexitu. Pokud je tedy o hlavní závěry, co se má, eh, čeho se má dosáhnout při vyjednávání. Nepotřebujeme, ne, určitě nepotřebujeme tvrdý Brexit. Potřebujeme takový Brexit, který eh, zajistí eh, prosperující sektor celoevropský, který se postará o to, aby turisté mohli i nadále cestovat svobodně a užívat si stávajících výsad. Thank you so much, Mr. Morgan. Děkuji vám, pane Morgane. Nyní tedy nemáme již příliš mnoho času, nicméně zahájíme diskuze, pokud tedy se budou chtít kolegové dotazovat v první řadě Isabel Del Monte. Děkuji, vážení kolegové. Já chci poděkovat za tuto prezentaci jsem ráda také, že jste zmínili naši budoucí iniciativu pro oblast turismu. V první řadě tedy chci hovořit o té otázce, která je středobodem práce našeho výboru, protože není náhodou, že náš výbor nese jméno Výbor pro dopravu a turistický ruch. Existuje totiž velice úzké propojení. A letecká oblast, eh, ta bude zásadní, protože ceny. Ostatně i záměry by měly být pozitivně nakloněny podpoře turistického ruchu. Víme, že už nyní podniky letecké společnosti přemýšlejí o možnosti přesunout svá sídla. To bude mít samozřejmě konkrétní dopady na turistický ruch a také víme, že jedna konkrétní významná letecká společnost oznámila navýšení eh, cen. Už eh, se provádějí studie a víme, že je to důležité, zejména co se týče přístupu k konkrétně periferickým oblastem. Nyní pozitivnější věci. Eh, Londýn, to je samozřejmě turistická oblast, eh, každoročně navštívená nějakými 20 miliony turistů. Nicméně i narůstající kupní síla občanů by měla dále vést k podpoře turistického ruchu směřujícího do Spojeného království. Víme, že značka Evropa, ta je také dostatečně silná. Pak ohledně svobody cestování, pohybu, ano, určitě se nebudeme vracet do minulosti s dlouhými čekacími frontami, kontrolami pasů a víz a podobně. Myslím si, že tady si všichni uvědomí, jaké to může mít ekonomické dopady. Další aspekt ohledně turistického ruchu. Hovořilo se tu také o pokrytí, co se týče pojištění, ale není to jenom o tom, protože zdravotnictví, lékařská péče, to je také často velice důležitý prvek při rozhodování a volbě turistické destinace, takže musíme pomýšlet také na ty praktické aspekty, jako je tedy i příslušný legislativní text o mm, pokrytí pojištění. Myslím si, že Nextur, zástupce tady zmínil otázku Gibraltaru. Často nejen na našem výboru, ale i jinde se na Gibraltar nahlíží jako na tabu, nikdo o něm nechce mluvit, hovoří se o té linii koncese, ale když se hovoří o Brexitu, zmiňuje se Irsko, ale nezmiňuje se Gibraltar. To si myslím, že je velký omyl, protože dnes uh, tu jsou určité pozice zablokované na radě právě z důvodu Brexitu a to je nepřijatelná situace. Existuje tu určité omezení jak pro svobodu eh, pohybu eh, turistů, ale také pracujících. Jsou tu eh, desítky, stovky pracujících, kteří se přesouvají nebo jsou vysíláni na Gibraltar a v budoucnu nebudou mít dostatečnou míru ochrany. Takže chci říci, že my jakožto poslanci tady bychom se měli zabývat těmito problémy a neskrývat žádné kritické, kritická místa, to bez pochyby, ale my tu zastupujeme občany a ti od nás očekávají vyřešení problému. Děkuji. Well, thanks very much. Děkuji. A děkuji všem eh, eh, panelistům za jejich zajímavé projevy. Otázka na Marka Tanco z Apty. Stručně, hovořil jste stručně, ale velmi temně o možných účincích narušení leteckého provozu a dohody Open, open Skies. Mohl byste možná ještě podrobněji říci, jak to vnímáte v kontextu jedna, vyjednávání? Jak by britští turisté a evropští turisté do Británie mohli být ovlivněni, jaké by mohly být dopady narušení dohody Open Skies? Děkuji za otázku. Já, já se omlouvám, já bych nejdřív chtěl schromáždit otázky a pak vám dám slovo Následuje pan Piper. Děkuji, já to můžu říct velice stručně. Eh, očividně eh, žijeme tady teď v ráji, když eh, se podívám na to, co se děje všechno v Británii, Open Skies, směrnice, porušťovací karty roaming, bezvízové styky, cestovní eh, luch, eh, ochraně, ochrana spotřebitelů, prostě šílenství v Evropské unii je tak fajn. Prostě opět se nám tady drží tak pěkně až mm, a po všechna, ta, všechny ty pracovní síly, které máte v gastronomii. Takže eh, panu Tentrovi v aptě bych se zeptal. Vy jste říkal, že v debatě o, o Brexitu jste se stavě, stavě se k tomu neutrálně to nechápu, proč jste nešli eh, do Remain. Eh, vy jste nám popsal všechny ty eh, výhody a pak řekněte, že mm, jste se k tomu stavili neutrálně, no tak, tak to, se, to, to, to se si to trošku taky zkazili, tolik tady na vaši adresu, protože to mě opravdu trošku naštvalo. Má to dvě, dva důsledky. Za prvé, turistika v rozpočtu. Eh, já tomu nevěřím. Máme Erasmus, eh, infrastrukturu, máme eh, výzkum, máme všechny ty nové výzvy. ještě bychom chtěli do, rozpočky, do, do, do rozpočtu dávat rozpočet. Pardon, to nechme na soudržnosti tam. Tomu dejte, dejme něco, ale nová položka rozpočtu, to pokud jde o prioritu, rozpočtové priority, to tam nebude. Potom eh, všem zúčastněním eh, chci eh, říct, působte na britskou vládu, abychom měli nějaký model blízký vnitřnímu trhu, čili co nejbližší vnitřnímu trhu. U nás i v Británii je třeba ještě povzbuzovat motivaci na straně vyjednavačů směrem k tomuto. Čau, Evans. Děkuji. Chci poděkovat všem řečníkům za zajímavé, trošku depresivní prezentace. Není to nic nečekaného. Známe ty problémy, které, kterým budeme čelit, když opustíme Evropskou unii. Zajímal mě názor výboru regionu, inter, regionální interskupiny která měla pracovat na přizpůsobení se jednotlivých regionů. Zajímalo by mě o tom více. Já zastupuji Wales a jedna věc, na kterou jsme hodně pišní, je, že ve Skotsku údajně není žádný dopad na cestovní eh, ruch eh, nebo z toho, že by tedy lidé odkládali cesty, ale nevím, jestli jak je to jinde ve Spojeném království. Prý ve Spojeném království došlo k nárůstu v loňském roce počtu eh, návštěvníků. Nevím, s čím to může souviset. Jestli to je náznak úspěchu nebo ne. Nebo jestli to je to, že lidé chtějí se tam podívat ještě předtím, než bude Brexit. Já myslím, že každopádně je pozitivní, že jsme se tu sešli a že jsme uspořádali toto slyšení. Pan Kun? Děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, všem panelistům. Eh, vy jste eh, poskytli docela jasný obrázek o stávající situaci. Pokud jde o cestovní ruch na kontinentu i na britských ostrovech. Po rozšíření směr na východ a po přistoupení Polska, Maďarska, Slovenska a balských států a Rumunská a Bulharska velice eh, rychle využila eh, možnost volného pohybu pracovních sil eh, pro sebe. Další země to nevyužily. Německo po rozšíření na východ tohle bránilo třeba sedm let. A to znamená, že hodně pracujících z Evropské unie zejména v sektoru služeb, je zaměstnáno na, Brit, eh, na britských ostrovech. To je velice zajímavé. 200 tisíc ve Skotsku, ve Walesu. A já si kladu eh, vyloženě otázky, jak eh, se má tohleto za budoucno, do budoucna zjistit. práva občanů eh, v Evropské unii eh, a naopak eh, Britů v EU, jak je zajistit? Jak to má fungovat? Bude to fungovat tak, jak do posud? Všechno, pokud jde o vízová o svobodu, dostupnost víza, a, no, no, tak Británie nebyla nikdy úplně tak zapojena, a, tak jako jiné země, ale určitě tady byl volný pohyb a nízkonákladové společnosti nemohly skvěle fungovat. Cestovní ruch jako e, hospodářský faktor, jako odvětví, e, hraje v e, velmi strukturálně slabých regionech důležitou roli, ať už je to Cornwall, Wales, Skotsko. Tak se spíš tam o, o problémy starosti tam s tím, než někdy v Londýně. Já uh, mám ten dojem, že eh, kolikrát se nám narodilo královské dítě teďko, jako, takže tam, jako, tam jsme napojeni dobře. Ale pokud jde o eh, ty relativně hospodářsky slabé oblasti, které podporuje cestovní ruch, jak to vyrovnat do budoucna? Když si vzpomeneme na to, jak UKIP a další iniciátoři Brexitu eh, objížděli zemi s velkými plakáty a říkali 350 eh, milionů, eh, samozřejmě liber, ne euro, se vyhodí každý měsíc do Evropy a musíme to dát radši do zdravotnictví. Já si myslím, že budeme velice bedlivě sledovat ten politický vývoj v Británii i to vyjednávání mezi Evropskou unii Um, ať už to bude mezi dohoda nebo dokonce nové referendum. Uvidíme. So Děkuji a nemáme tu žádné další žádosti ze strany poslanců, takže bych předal slovo pozvaným hostům, kdo z vás bude chtít zareagovat. Takže jeden po druhém. Tome, začnete stručně, prosím. Myslím, že bych eh, pouze zopakoval eh, některá, eh, některé dotazy byly směřovány na kolega Tancera jménem té Evropské sítě Združení ze soukromého sektoru. My opravdu se věnujeme tomu pozičnímu dokumentu a velice nás znepokuje dopad na celou Evropu, ne na Spojené království. Děkuji. Děkuji. Takže k těm dvěma otázkám, které mi byly konkrétně nasměřovány. Jednak, abych byl konkrétnější o letectví příslušných rizicích. Jsem přesvědčen, že budou i nadále lety mezi EU a Spojeným královstvím, ale aby k tomu došlo, musíme být součástí vesmírné agentury EASO určitě tu budou bilaterální dohody, eh, dohody ale musíme mít eh, i tu agenturu. Myslím, že určitě jsou tu nějaké rezervní plány pro určité situace, které by eventuálně byly možné. Ovšem musí probíhat jednání proto, aby byly umožněny další lety. Je to samozřejmě naléhavé téma. A pak otázce neutrálnosti. My, když jsme prováděli naši analýzu z hlediska turistického ruchu, snažili jsme se velice jasně sdělit lidem, že když cestují, tak to bude spíše více negativních dopadů než pozitivních. Nicméně Realita je tedy taková, že když řeknete lidem, jak mají hlasovat, tak stejně tak bude reakce negativní na to vaše. Když budete argumentovat, jak to bude mít dopad na konkrétní oblasti jejich života, tak oni to budou zvažovat sami následně se rozhodnout. Kdyby to bylo další referendum, možná by to byla jinak. A co se týče podnikatelské oblasti, tady eh, si myslím, eh, že si nepřejí zejména rozčilovat a popichovat své eh, spotřebitele. Samozřejmě jsou tu obchodní združení, podnikatele, kteří eh, jsou eh, vesměs kritičtí, ale zřejmě to budou vesměs negativní dopady. Děkuji. Já jsem se chtěl odkázat na dvě konkrétní otázky. Tu, co položila paní Demonte ohledně Gibraltaru, Gibraltar není eh, tabu, má speciální podmínky, protože je to speciální otázka. A ten případ pracujících je jich 13 251 přeshraničních pracujících. Nevím, jestli spadají do pravomoci tohoto výboru. Je to otázka zaměstnanosti, vysílání pracovníků, ale rozhodně to není tabu. Je to situace, která se vyjednává a veškeré informace jsou veřejné. Nicméně to tedy eh, alespoň z toho, co já vím ohledně tedy Brexitu. A pak té otázce paní Evans ohledně toho, jak funguje ta interregionální skupina Brexitu na výboru regionu, byla vytvořena jen před několika málo týdny, třemi či čtyřmi. Stanovili si tři pracovní linie. Ta první to je výměna informací ohledně možných dopadů Brexitu. Druhá, ta je také velice důležitá, je identifikovat ty regiony, které budou nejvíce postiženy nebo by mohly být nejvíce postiženy dopady Brexitu a spolupracovat s nimi na tom, jakým způsobem zmírnit ty negativní dopady. A třetí, eh, vzhledem k budoucnosti, se týká regionů, se kterými se spolupracuje, aby vyvinuli určité nápady, myšlenky o tom, jak pokračovat v tom druhu spolupráce do budoucna. Rozhodně tedy eh, tato interskupina eh, předseda od de France, tedy francouzský region, má dva místopředsedy, jeden je z Nizozemska a druhý je z Irska. Příští zasedání proběhne z, eh, tedy těch, setkáních bude 6 či 7 za rok. Děkuji. Děkuji. Myslím, že není příliš co dodat. Snad až na to, že s tím, jak se začneme zabývat těmi dopady, je důležité, abychom skutečně se zamysleli nad všemi eh, potenciálními aspekty, je to stále ještě hodně neznámých. Jde o to, abychom eh, předešli tomu, že pak budou nějaké nečekané eh, dopady. Bylo to zmíněno třeba pojištění, nebo pojištění automobilů, cestovní pojištění, zdravotní pojištění. To všechno jsou změny, které budou procházet celým tím řetězcem a musíme to řešit pragmatickým způsobem. Nečo? Děkuji. Takže bych navázal, abych tedy eh, reagoval na některé ty otázky. Pokud vím, tak nejsou žádné zásadní studie toho dopadu těch eh, eh, eh, low-costových aerolinií. Ehm, to, k tomu potřebujeme ještě více, více výzkumu. Je tu zatím určitý nedostatek jasných pokynů ze strany vlád, ale také nedostatek výzkumu, čili jaké budou dopady Brexitu na tuto oblast. Otázka já myslím, že je velice těžké říci, zatím chybí, nám chybí výzkum, chybí nám informace, máme spíš jakési anekdotické informace. Zatím se zdá, že není zásadní dopad na tedy eh, eh, jaksi eh, hostitelskou kapacitu Spojeného království. Myslím, že stále Spojené království zůstává velice atraktivní destinací, ale potřebujeme eh, k tomu více informací. Otázka Londýna. To je určitě zajímavá věc. Z velské perspektivy, a Malcolm by to asi řekl ze eh, skotské perspektivy, je to obrovská výzva pro ty regiony a další oblasti, různé oblasti Spojeného království eh, přilákat turisty z Londýna. Eh, já myslím, že to není nic nového. Je to něco, co už určitou dobu probíhá. Do jaké míry to bude pokračovat, to, se, to teprve uvidíme. Ale jasné poselství je, že si musíme vyjasnit situaci ohledně těch základních operačních otázek. Potřebujeme víc informací, více výzkumu. Děkuji. Nyní se chci zeptat našich kolegů a ostatních. A získat nějaké závěry, jasné, protože nemám rád zasedání, z nich nic nevyplyne. Takže bych rád aby z toho vznikl nějaký, nějaký návrh. Abychom si udělali určitou představu, abychom zaslali určitý výstup eh, příslušným osobám, eh, které budou eh, to moci promítnout do nějakých konkrétních rozhodnutí. Bylo by dobré tam mít určitou viditelnost takže to chci zaslat všem poslancům této sněmovny, ale také eh, vládě a eh, úředníkům zde v Bruselu v příštích dnech a týdnech. Takže kolegové, děkuji Děkuji, že jste se dostavili. Myslím, že to bylo pro nás pro všechny velice užitečné. No a tím eh, uzavírám jednání. Uvidíme se příště. 14. května, konkrétně ve 3 odpoledne budeme mít další zasedání. Naschledanou.